Vážení kolegové, nemám eh, neomezený čas, jenom do 12. Eh, někteří z nás mají ještě trialogy, takže pustme se do toho rychle. Okay, colleagues, settle down. Thank you. se kolegové, prosím, usaďte. Děkuji. Přijmeme eh, pořád jednání, nemáte-li připomínky, je přijat a pustíme se eh, rovnou do jediného eh, hlavního bodu a sice eh, volba Evropského nejvyššího žalobce. Na základě hlasování v výboru včera ve 12 hodin jsme se dohodli, že dnes budeme hlasovat o nejvyšším žalobci. Já vám teď podpíšu postup hlasování podle tohoto postupu eh, schváleného eh, koordinátory dnes eh, budeme postupovat následovně. Podle článku 14 nařízení 2017-1939 Evropského parlamentu a Rady se má společnou schodou Evropský nejvyšší žalobce jmenovat na neobnovitelný termín sedmi let. Já vím, že se teď organizuje to hlasování, jsem rád, ale prosím, čiňte tak potichu a bedlivě naslouchejte. Teď tedy eh, organizace hlasování. Jak víte, ve svém dopise z 21. února předseda Tajany požádal o eh, pořadí kandidátů. Eh, na dnešním zasedání koordinátorů bylo rozhodnuto, že to hlasování proběhne potají pomocí papírových hlasovacích lístků. A vy teď eh, dostáváte takovýhle hlasovací lístek. Nemůžeme eh, eh, bohužel postupovat elektronicky, tak, tak tady bude hlasovací urna a rád bych připomněl, že ta volba proběhne mm, tajným hlasováním, tedy podle, pravidel, podle pravidla 180a a 181. Podle pravidla 180a v závodce 4 mezi tedy 2 až 8 poslanců eh, eh, zvolených eh, losem spočítá odezdané hlasy a tedy v případě tedy hlasování do volební urny a musíme vybrat mezi dvěmi, dvěma až osmi sčitateli. Já bych navrhl tři. Ehm, máme tady dobrovolníky, paní Sargentini, paní Mecola, paní Makovej. Chcete být také skrutátorkou? A všichni chcete být skrutátory. Já jsem si myslel, že nikdo nechcete. Tak, tak jak bych to udělal a neviditelně, nevím. Paní Makové, vy jste se přihlásila první, paní Grapíny, vy jste byla druhá. Máme čtyři skrutátory, takže paní Makové, paní Grapíny, paní Sargentini a paní uh, Maxwell, uh, takže máme čtyři. Tak vám přeji hodně štěstí. Dobrá, a takže poslouchejte. Uh, já bych vám rád připomněl v, alfabet, v abecedním pořadí kandidáty Jean-François Bonner, Laura Kordruta Koveši a Andres Ritter. Hlasovací lístky se jmény tří kandidátů jsou teď rozdávány, takže prosím, zajistěte si lístek. Až budete hlasovat, můžete hlasovat pouze pro jednoho kandidáta. A to křížkem, prosím. Vím, že všichni to dělají různě, tak prosím označte ho jenom křížkem. Pokud zvolíte více než jednoho kandidáta, váš hlas bude prohlášen za neplatný. Papírové uh, uh, hlasovací lístky, které budou mít více než jedno eh, jméno, tedy budou neplatné a nebudou uh, započítány do uh, konečného počtu hlasů odevzdaných, odevzdaných hlasů. Jakmile jste eh, zvolili eh, eh, dané jméno, tak odevzdejte to v hlasovací lístek do mm, volebního, volební urny. Já vás budu jednoho po druhém volat, to bude nejlepší. Mohou hlasovat pouze členové Libe a na radníci můžeme udělat výjimky pro náhradníky, kteří nepatří eh, k Libe pouze, pokud jejich jméno bylo podle pravidla 200 oznámeno předem předsedovi. Mám tady seznam těchto lidí a já budu eh, vyhlašovat jméno každého člověka a než bude hlasovat. Já potom oznámím eh, výsledek po tom, co byly všechny hlasy spočítány a budu vás, hlas, budu vás hlasovat, tedy volat eh, abecedně, v abecedním pořadí podle A. Sekretariát mi to tady takhle napsal. Nyní zahajuji hlasování a budu, eh, tedy vyvolám prvního člověka. Ještě než tak učiním, máte nějaké dotazy, nějaké připomínky? Není tomu tak. Dobře, tak teď máme pauzu, protože tady máme jednu změnu na seznamu. Ti čtyři skrutátoři eh, hlasují jako poslední. A paní Sargentini eh, tedy eh, požádám, aby vystupovala jako skrutátorka. Takže čtyři skrutátoři budou hlasovat až na konci a teď vydržme vteřinku. Just increase the tension.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 Okay, colleagues, I'm now going to... Dobré, kolegové, tak teď... Pardon. Um, it's an alphabetical... Jsem ta jména v uh, abecedním pořadí. Where the substitute will... Takže, uh, ale pokud tam budou náhradníci, tak nebudou v, uh, v abecedním pořadí. Takže nejprve Asim Ademov, ale toho zastupuje pan Busovi. Je přitomen? Omlouvám se, je to nějaké celé velice dramatické. Dobře, další poslankyně. Paní Martina Anderson, prosím. Je Martina Anderson přítomná? Není. Gerard, uh, Gerard Batten. Heinz Becker. Ano, díky bohu, Heinz je přítomen. Velká chvíle. Za Moniku Beňovou je zde jako náhradník pan Popel. Dále Malin Björk. Je zde Malin přítomná? Michal Bony a potom Katerina Činiči. Za Daniela Daltona je zde náhradník pan Demišali. Pan Desmarker je náhradníkem za pana Daltona. Dále náhradníkem za panu Datý. Za Rašidu Dáty je pan Lavriliu. Prosím. Pan Diaz de Mera je přítomen. Je zde pan Frank Engel. Za pana Diaz de Mera není náhradník, nebo je? Moment. Mm-hmm, ano, omlouvám se, říká pan předseda. Náhradníkem za pana Diáza Demera je paní Gresle. Omlouvám se, říká pan předseda. Frank Engel není přítomen, ale nas zastupuje ho pan Lenárc. Dále Cornelia Ernst je zastoupena panem Omeržím. Paní Taniu Fajon eh, zastupuje paní Grapíny, která je ale eh, skrutátorkou, nicméně přesto může odhlasovat. Je zde Laura Ferrara? Není. Je zde Raymond Finch? Není. Romeo Franz je přítomen. Paní Kinga Gál je zastoupena panem Pursanem. Panu Anu Gomeš zastupuje pan Mamikens. Natalie Grisbeck, přítomná. Sylvie Guillaume. Pan Hala Acho je zastoupen panem Paketem. Já to Trošku zpomalím, protože mě o to žádají skrutátoři. Je, je potom odhlasování se ještě musí každý podepsat, takže <clears throat> trochu zpomalím, říká pan předseda. Nika Holmajer. Tento pán je náhradníkem za pana Hala Aho. po Monice Holmajer poprosíme také o odhlasování pana Brise Hortefe, pak paní Chosmanová. Pa, pardon, paní uh, eh, Filis Husmanová je přítomna. Dále paní Sophie Interveld. Sophie Interveld. paní Hausmanová. A vy jste přímo skrutátorka. Dále Eva Žoli, prosím. Je zde Eva? Ano. Pan Dietmar Köster. ještě jenom ověříme. Majtr, vy jste odhlasoval za paní Heismanovou? Bylo nám to oznámeno, je to tam uvedeno? Ano. Pan Dietmar Kester. Pan Petra, zastupuje paní Barbaru Ktiskou. A nyní ještě žádám, aby přišla odhlasovat, odvolit paní Cecil Kienge. Pana López Aguilera zastupuje paní Garcia Pérez. Prosím, pojďte hlasovat. Hmm, nyní může eh, Nyní je na řadě paní Monika Makovej. Nyní paní Valian. Ta je náhradnicí za paní Barbaru Materu. Nyní prosím paní Robertu Macolu. Louis Michel je zastoupen panem Gerardem Deprezem. Paní Alessandru Mussolini zastupuje pan Manesau. Eh, je to tedy ze stranou EPP. Zastupuje zde mm, někdo paní Mussolini. Pan předseda se není úplně jistým jménem. Manesau, nevíme úplně přesně, jestli je to tedy pan poslanec nebo paní poslankyně. Nebo pardon, je, je to pan Marinesku. Nebylo to bylo to špatně zde uvedeno, takže omlouvám se, pane Marinesku. Děkuji, pane Marinesku. Další místo pana Josefa Naděje je zde pan Olbricht. Místo pana Petra Niedermillera bude hlasovat Silly Bon Kaufmann. Místo pana Ivary Padera bude hlasovat paní Zoana jako náhradník. Není pan Payne za EFDD. Je přítomen? Není. Dále místo paní je Post je pan Pavol. Nyní Čurit z může odhlasovat, může odvolit. Nyní prosím pana Giancarlo Scottu. Je přítomen nikoli. Další je paní Birgit Sipol. Branislav Skřipek. Není přítomen. Skřipek, pardon. Pan Čaba Šogor Místo pana Sanaševa, pan šesku. Nyní Helga Stevens, prosím. Dalším je pan Valdemar Tomaševský. Není zde. Nyní pan Ungu, Ungureanu. Dále prosím paní Bodil Valero. Marie Christine Veržia. Harald Vilimsky není přítomen. Udo Vojt není. Místo pana Josefa Weidenholzera je paní Čuric Darling. Místo Cecilie Wikstrom je zde Petr Ježek. Dále je zde Kristýna Wenberg. Nyní pan Tomáš Zdechovský. Tomáši, prosím. Paní a pan Zilstra, prosím. A ještě je zde zástupce paní Malin Bjork, to byla paní Spinelli a pak ještě musím odvolit já sám. Já bych se ještě chtěla zeptat, zda i všichni skrutátoři již odhlasovali Děkuji skrutátorkám, děkuji kolegům za disciplínu. Všichni odhlasovali, takže přerušujeme jednání za účelem sečtení hlasů. Pokusíme se to zvládnout co nejrychleji a pak se tedy můžete vrátit na vyhlášení výsledku. Takže krátce přerušíme jednání. Asi přemýšlíte, jak dlouho to bude trvat. Bude to pár minutek, takže pokud chcete zůstat sedět na svých místech, tak samozřejmě můžete, anebo si můžete udělat krátkou pauzu. Um, Kolegové, ohlásím výsledek hlasování. Podle pořadí, a tak jak to zvolil výbor, hlasovalo 50, ale vyjádřených hlasů bylo 49. Byl tam tedy jeden neplatný hlas a výsledek. Jean-François Bonner 22 hlasů, Laura Kodrota Kovesi 26 hlasů a, a Andreas Ritter 1 hlas. Zašlu dopis konferenci předsedů, kde budu informovat o výsledku hlasování ve výboru Libe a připojím k tomu dopis paní Gresle. Na základě mandátu od konference předsedů zahájím jednání s radou, abychom ve společné schodě našli jméno nejvyššího žalobce. Děkuji kolegové za účast na hlasování. Děkuji. Příští jednání proběhne 11. března a tím ukončuji schůzi.